Hello, everybody who could make it. Apparently, you know, many of our colleagues, not apparently, but really, our, many of our colleagues are stuck in the Děkuji všem, kteří se sem dostali, kteří se navzdory povětrnostním podmínkám dokázali dostat až sem. A <clears throat> dovolte mi, abych vás informoval o tom, co už možná víte, že diskuze s panem francouzským ministrem, eh, kterou jsme eh, zorganizovali, musela být zrušena, protože povětrnostní podmínky jsou takové, jaké jsou a přerušení železničního spojení mezi Paříží a eh, Bruselem bohužel znemožnilo konání tohoto setkání. Nicméně zítra odpoledne ve tři hodiny se koná diskuze o Eh, dvou zprávách pana Salafranky. A tento bod přesuneme a namísto toho budeme diskutovat o společném prohlášení vysoké reprezentantky eh, komise, vysoké představitelky komise paní Eštnové o eh, Magrebu. Budeme tady mít pana generálního ředitele zítra ve tři hodiny. <clears throat> Dobře, 24. ledna se bude konat společné zasedání výboru AFET a SEDE. Eh, mezi 9. hodinou raní a půl 12. budeme se zabývat situací v Mali misí Evropské unie. Eh, naším hostem bude pan Veskot, generální ředitel pro Afriku a také pan Walter Steven eh, z, <clears throat> z výboru pro mise. 21. Eh, ledna se setkáme společně s výborem DV a budeme mít výměnu názorů s, pre, s prezidentem Somálska. 6. února eh, mezi 14. a 15. hodinou budeme mít AFET eh, mimořádné zasedání s Sindou Krafet, ministrní pro evropské záležitosti Irska. Vidíte, že musíme schválit zápis z celé řady jednání eh, od července po říjen. Pokud nemáte žádné námitky, tak je budeme považovat za schválené. A nyní se pojďme podívat na první bod našeho dnešního programu. Je to eh, tedy eh, změna a doplnění dohody o zjednodušení vízového režimu mezi Evropskou uní a Ukrajinou. Pan Pavel Koval je příslušným zpravodajem, ale dával svůj, dal svůj souhlas eh, se změněnou dohodou, protože ale není přítomen. Eh, předám slovo panu Charlesi Tenokovi, koordinátorovi za skupinu, který nás o tom bude informovat. Děkuji, pane předsedo. Eh, já velmi lituji toho, že pan Pavel Koval eh, tu nemůže být, eh, budu hovořit místo něj. Tato otázka se týká eh, šengenského prostoru a jak víte, moje země nepatří do Schengenu. Nicméně mohu říci něco o tom, jak, že tedy moje politická skupina podporuje tento posun. Je to malý krok eh, směrem k ustanovení bezvízového styku mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Ukrajina ho rozšířila na všechny obyvatele Evropské unie, ale zatím tady jednáme o plné výzové liberalizaci. To znamená, že je to malý krok směrem k liberalizaci, stále jsou tu ještě malá omezení pro Ukrajince, kteří chtějí cestovat do šengenské oblasti na e, stránce 3 vidíte krátké odůvodnění, nejsou k tomu žádné pozměňovací návrhy. E, pan autor stanoviska souhlasí s eh, názorem Libe. Je tedy potřeba, aby parlament udělil k této změně svůj souhlas. Skutečně týká se to takových věcí jako rozšíření kategorie osob, které budou moci využívat jednoletá nebo pětiletá víza s více vstupy. Jde o eh, <clears throat> zástupce organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do členských států, aby se účastnili vzdělávacích programů, osoby zapojené do programů zahraniční, přeshraniční spolupráce, studenty, představitele náboženských společností, eh, osoby, které se z profesních důvodů účastní konferencí a seminářů konaných na území Evropské unie a dále osoby, které musí pravidelně cestovat do Evropské unie ze zdravotních důvodů a osoby, které je doprovází. To znamená, že je to malý krok tímto směrem. Eh, souhlasíme s tím. Já si myslím, že to je v tuto chvíli všechno, co k tomu mám, pane předsedo. A myslím si, že to můžeme schválit bez jakýchkoliv námitek ze strany našeho výboru. Děkuji. Mrs. Ibrišadič, please. Děkuji. Paní Ibrisagič. Není zde ani pan eh, Protasjevič se stejných důvodů, jako zde jsou nepřítomní i další členové. A já proto je, budu hovořit jeho jménem za EPP. Pan eh, stínový zpravodaj Protasjevič který je zároveň eh, odpovědný za vztahy se zeměmi východního sousedství, považuje tento krok za důležitý v posilování vztahů mezi Ukrajinou a evropskými národy a domnívá se, že ty pozměňovací návrhy jsou nezbytným eh, zlepšením, protože odstraňují určité nedostatky těch stávajících dohod a usnadňují cestu například studentům, zástupcům občanských společností, novinářům a dalším. Evropská unie byla vždy zastáncem a podporovatelem občanské společnosti v sousedních zemích a tato dohoda je proto plně v souladu s touto politickou strategií i s dalšími politickými strategii Evropské unie směrem východ, východní Evropě. A Skupina EPP bude hlasovat pro tyto návrhy. Pan Šivěc. Děkuji mnohokrát. Děkuji. To není nic kontroverzního, když se podíváme na tuto dohodu. Tato dohoda znamená opět nového ducha spolupráci s Ukrajinou. Co se týče východního partnerství, tak Ukrajina byla dávána za příklad s ohledem na ulehčení vízové povinnosti. Tak, jak správně řekl pan Tanok, je to malý krůček správným směrem. Nicméně se domnívám, že tento krok se nám bude stát důležitější, pakliže se zeptáme obyvatel Ukrajiny. Nesmíme zapomínat na to, že pro Evropskou unii je důležité, aby pro evropské skupiny obyvatel získaly pozitivní signál a ne, aby nabili dojmu, že Evropská unie se odvrací od Ukrajiny. je to ještě neukončený proces, který se zabývá podepsáním asociační dohody. To, co děláme nyní, vysílá důležitý signál do Ukrajiny. Se zadosti učiněním se díváme na to, že tato dohoda ohledně ulehčení vízové povinnosti vejde v platnost. Mnozí se domnívají, že bychom eh, měli v něčem Ukrajinu trošičku varovat, ale v tomto ohledu se nedomnívám, že jsou ty argumenty na správném místě. Měli bychom potrhnout to, co je důležité pro občany. Dívali jsme se také na různé statistiky ohledně vystavování víz. A zde jsme zjistili určitou nerovnováhu. Některé země postupují velmi restriktivně v souvislosti vystavováním víz. Lidé musí stát dlouho ve frontách a někdy e, přístup orgánů k ním není zrovna nejlepší. V jiných zemích naopak ty země vystavují miliony víz a myslím si, že to, co jsme učinili, je důležitý krok, se kterým můžeme souhlasit. Děkuji. Nates, please. Děkuji mnohokrát, paní Nejc. Pane předsedo, podobně jako všichni ostatní, i za naši skupinu jsou zde pouze dva členové, protože všichni ostatní jsou někde zadrženi v důsledku nepřízně počasí. Já nejsem odbornicí na tuto problematiku, nicméně chtěla bych říci za svou delegaci, že my souhlasíme s tímto návrhem a podpoříme ho. Děkuji mnohokrát. Nyní poprosím za komisi pana Dietricha Palmara nebo paní Gabrielu Schmidt z DG Home. Prosím, pokud chcete něco říci, máte slovo. Yes, thank you. Uh, Děkuji mnohokrát, přeji hezké odpoledne. Já se jmenuji Dietrich Paumann, jsem eh, zástupcem oddělení pro vízovou politiku z generálního ředitelství pro vnitro DG Home. A já budu souhlasit s těmi členy, kteří právě hovořili. Domnívám se, že ukrajinském obyvatelstvu jako celku tato dohoda prospěje. Jejím cílem je ještě více zjednodušit eh, udělování víz pro celou řadu kategorií členů občanské společnosti, mladých lidí, kteří se účastní různých událostí, novinářů a dalších skupin občanů, kteří budou mít prospěch z toho dalšího zjednodušení. Vidíme tuto dohodu jako dohodu jdoucí správným směrem. Možná bych pro zápis měl upozornit, že od 1. ledna roku 2008 již existuje jedna dohoda o zjednodušení vízového režimu a tato dohoda vlastně ji doplňuje a doplňuje k ní tedy určitá další zjednodušení. Já velice vítám stanovisko jedno, pana zpravodaje, i když zde dnes bohužel nemůže být. Těšíme se, že celý ratifikační proces za evropskou stranu bude co nejrychleji uzavřen. Samozřejmě, že později do něj bude zapojen i výbor pro občanské svobody. Děkuji mnohokrát, pan Kirilov. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že toto další zjednodušení, které, myslím, podporuje většina kolegů, je něčím, co by mělo být eh, takovým eh, signálem pro ukrajinské obyvatelstvo v ten pravý čas. Zvláště by to měl být signál pro mladé lidi, pro studenty, pro aktivní společnost, nevládní organizace a tak dále. Přichází to v pravý čas. Samozřejmě, že ještě zbývá vyřešit určité problémy oblasti politiky. Ale ten signál je správný signál. Poskytuje další motivaci pro ukrajinské občany, aby se zasazovali o svá práva, aby bojovali za lepší společnost, za rozvoj své země. A v každém případě je to signál toho, že Evropská unie napřahuje směrem Ukrajině svou ruku a ukazuje svou ochotu, že chce posílit proces spolupráce a dalšího začlenování ukrajinské společnosti do Evropy. Ten politický signál je tedy zcela správný a všichni bychom ho měli podpořit. Okay, thank you very much. Děkuji. Hlasování se koná zítra a nebyly k tomu předloženy žádné pozměňovací návrhy. Pojďme se podívat dál na další bod našeho programu. Týká se to zprávy o pokroku Černé hory. Je to, jak tomu 92 eh, pozměňovacích návrhů, 8 kompromisních pozměňovacích návrhů. Já bych rád požádal pana Tenoka, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Když jsem měl první prezentaci, tak jsem hovořil čtyři až pět minut. Nechci opakovat to, co jsem tehdy řekl. Černá hora, pokud si to dovolím schrnout, zůstává takovým úspěšným příkladem. Je to malá strana, ma, eh, malá, malá země. Eh, co je malé, to je krásné, jak víme. Eh, <clears throat> je to země relativně kompakt, kompaktní, nemá hraniční spory které by byly významné, má poměrně stabilní obyvatelstvo, její hospodářství je také relativně eh, stabilní, je to regionální hráč, protože se snaží smířit rozdíly mezi sousedy a je to země, která, se kterou od června vedeme jednání jako s kandidátskou zemí Evropské unie. Stalo se tedy eh, kandidátskou zemí na rozdíl od Makedonie, která byla eh, zemí již 6 eh, nebo 7 let, ale neposunula se kvůli vetu ze strany jedné země. To znamená, že my nyní s Černou horou budeme vyjednávat. Nedávno došlo ke změně vlády. Vrátil se tam bývalý pan premiér. Otázka zní, jestli někdy vůbec opustil vedení eh, země. Pan Luxik je ministrem zahraničí a vypadá to, že v čele země je poměrně zkušený tým. Před dvěma týdny jsem měl v Londýně eh, jednání s bývalým velvyslancem Bruselu Černé hory. Uh, je to paní Alexandra Pejovič. Je to skutečně zkušený tým, který se bude eh, soustředit mimo jiné na kapitolu 23, to znamená soudnictví a základní práva, 24 eh, spravedlnost a bezpečnost. Jsou to oblasti, ve kterých máme největší obavy. A týká se to takových věcí jako boje proti korupci, organizovaného zločinu a transparentnost soudnictví, soudních eh, procesů, práva menšin a tak dále. Moje zpráva je poměrně krátká. Eh, Setkala se s 92 pozměňovacími návrhy. Jak jste řekl, pane předsedo, vzešlo z toho 8 kompromisních pozměňovacích návrhů. Já jsem se ve Štrasburku setkal se stínovými eh, zpravodaji a eh, v podstatě jsme se byli schopni shodnout až na jednu nebo dvě výjimky. Kompromisní návrh číslo 1, to je takové jednoduché schrnutí a potom ještě kompromisní kompromisní návrh číslo 10, který eh, chce někdo doplnit. Kompromis číslo 2, to jsou eh, volební práva, Benátská eh, komise, větší transparentnost ve financování stran. Kompromisní návrh číslo 3, tady jde opět o soudnictví a o další otázky, jako jsou například práva dětí a mladistvých, kteří byli Eh, zadrženi eh, v rámci trestního eh, procesu. Čtyřka Tady jde opět o kapitoly 23-24 přístupového procesu. Jde o to, aby financování politických stran bylo transparentnější, aby se zamezilo konfliktu zájmu a tak dále. Kompromisní návrh 5 se týká svobody projevu, především médií. V minulosti se objevily, eh, objevila obvinění ze zastrašování novinářů a médií. A je tedy potřeba trvat na tom, aby takovéto události byly prošetřeny. Jsou to velmi závažné eh, věci, protože je to takový symbol nebo signál toho, jestli demokracie dobře funguje a jestli společnost je eh, otevřená, jestli funguje svoboda projevu, jestli média eh, mohou svobodně fungovat. Nicméně je velmi obtížné prokázat, že eh, v této zemi je nezávislý eh, tisk. Já jsem eh, z tohoto důvodu předložil ten kompromisní návrh číslo 5, abychom se na to zaměřili. Kompromisní návrh číslo 6 se týká práv menšin, je tu pouze málo menšin, které byly údajně diskriminovány v minulosti. Kromě toho se to týká eh, práv osob eh, ze skupiny LGBT. A eh, ještě jedna věc, to se týká uprchlického tábora a to se opět musí prošetřit. Jak jsem řekl, práva osob ze skupiny LGBT. Já jsem se před několika měsíci setkal s aktivistou, který tvrdí, že je jediným otevřeným homosexuálním mužem v Černé hoře. Určitě se musíme zastávat práv těchto osob tak, aby mohli žít v této zemi svobodně. On tvrdí, že se setkává se zastrašováním a s útoky, což je samozřejmě nepřijatelné. Kompromisní návrh číslo 7 ten se týká práv žen, eh, genderových záležitostí a nedostatečného zastoupení žen ve veřejných orgánech. A konečně kompromis číslo 8, to se to jsou určitá, eh, určité komentáře týkající se makroekonomických statistik, míra inflace. Eh, jde o to, že tato ekonomika je velmi malá a závisí na cestovním ruchu, není dostatečně diverzifikována a musíme musíme dbát na to, aby se více profilovala aby byly podporovány malé a střední podniky, aby se řešila nezaměstnanost a aby tu také eh, byla větší, zaručena větší transparentnost eh, procesu privatizace, protože s tím byly spjaté určité pochybnosti, jestli tedy ten celý proces eh, privatizace proběhl otevřeným, transparentním, spravedlivým způsobem. Určité záležitosti jsou velmi kontroverzní, ale celkem za to tedy můžeme říci, že je nám ctí, že je Černá hora naším partnerem, protože to je země, která je velmi stabilní a nepochybně směřuje správným směrem a já bych se velmi zastával toho, abychom eh, ji posuzovali pouze podle jejich zásluh. Bylo by eh, škoda, kdybychom eh, ji zdržovali v pokroku směrem ke členství v Evropské unii kvůli problémům v některých jiných zemích tohoto regionu. To znamená, že já v tuto chvíli skončím a požádám, abych se k tomu vyjádřili i další kolegové, které, kteří k tomu předložili svoje kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Paní Ibrisagič. Ano, já jsem eh, měla možnost eh, pracovat v Černé hoře a spolupracovala jsem eh, s panem Tanokem a líbil se mi ještě jeho první text. Považovala jsem ho za velice vyvážený, realisticky odrážející tu situaci. Nicméně domnívám se, že ten text nyní se všemi těmi kompromisy je ještě lepší, ještě vyváženější. My podpoříme z tohoto úvodu všechny ty kompromisy Podpoříme také velkou část těch oddělených pozměňovacích návrhů. Rovněž vím, že paní Kopa bude zítra mít ústní pozměňovací návrh ke kompromisu číslo 1, který také podpoříme. Domnívám se, že nakonec se tedy shodneme na dobrém a realistickém textu, se kterým nebudou žádné závažné problémy. Děkuji paní Gomeš. Můj stínový zpravodaj zde také není v důsledku nepřízně počasí kvůli sněhu, takže já jeho jménem chci říci, že Děkujeme panu zpravodaji Tanokovi za dobře odvedenou práci, děkujeme také za dobrou spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a já také mohu říci, že nemáme žádné zásadní problémy a podpoříme i ten ústní návrh paní Kopy. Pan Tanok zde podrobně hovořil o těch hlavních obavách, které se dobře odrážejí v těch osmi pozměňovacích návrzích. A já k tomu řeknu, že toto je samozřejmě období vyjednávání což je klíčové období pro změnu v zemi. Pravděpodobně je to období, kdy je skutečně třeba využít eh, toho vlivu a provést změny. Všichni to jistě známe ze zkušeností našich vlastních zemí, protože jakmile jste už členem, tak už se vás na celou řadu otázek nikdo neptá. A například moje země je dobrým příkladem toho, kde v současnosti věci jdou spíše eh, špatným směrem, přestože jsme členem Evropské unie již poměrně dlouho. Takže v podstatě to, co považujeme za to, že je v členské zemi Evropské unie samozřejmé, to, co je, čeho bylo dosaženo, to v podstatě v naší zemi plněno není, přestože je členem Evropské unie. Takže pro Černou horu je toto skutečně klíčové období. Evropská unie ve spolupráci s úřady Černé hory a občanskou společností, ti všichni budou mít eh, důležitý úkol provést ty změny. Týká se to i posílení lidských práv, eh, práv pro ženy a děti, což je samozřejmě stejně tak důležité jako boj za právní stát, transparentnost a další otázky. Pan Tanok rovněž zdůraznil, že důležitá je zde svoboda médií. To je naprosto ústřední otázka, protože to, že bez ní nelze dosáhnout eh, boje proti korupci, transparentnosti a zodpovědnosti, pokud média o tom nebudou moci svobodně podávat zprávy. Důležité je, abychom tu zprávu, na které se doufám shodneme, aby skutečně to přispělo ke konkrétním změnám v Černé hoře. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. Můj kolega zde také není, takže já budu hovořit jeho jménem za skupinu ALDE a přejdu do svého mateřského jazyka. Chtěl bych v první řadě... Ténoku za něgou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 západního Balkánu, se kterou jsme již vstoupili v ta jednání jakožto s kandidátskou zemí a je pro té velkým eh, příkladem pro ostatní země toho regionu. V tom regionu máme také Bosnu a Hercegovinu, tam příliš nevíme, jaký bude ten vývoj, stejně tak jako Albánie, tam v současnosti je spíše nacionalistická společnost. A na druhé straně zde máme právě Černou horu, která se snaží o rozvíjení dobrých vztahů se sousedy a připravuje se, nebo snaží se o vstup do Černé hory. Také se tam připravují prezidentské volby, což bude velice zásadní krok pro celou zemi. Srbský předseda pan Nikolič navštívil na oficiální návštěvě Černou horu. Víte, že v důsledku určitých eh, sporných prohlášení z minulosti pan Nikolič nemůže navštívit eh, některé země, například eh, Chorvatsko. A v tomto směru právě i to pozvání ze strany Černé hory prezidenta Nikoliče může být jakýmsi dobrým příkladem pro ostatní země v regionu. Já doufám a přeji si, že dříve či později dojde také k setkání prezidenta Nikoliče a kosovského prezidenta už se o tom hovořilo eh, v souvislosti s tím setkáním v Černé hoře, ale poté k eh, tomu setkání nedošlo. Dále patří pochvala také Evropské komisi, která se rozhodla jednat o těch nejobtížnějších kapitolách, tedy 23 a 24 až budeme hovořit o zprávě týkající se pokroku Turecka, tak i tam bude třeba zahájit diskusi o těchto dvou kapitolách, které řeší právní stát, ochranu lidských práv a boj proti organizovanému zločinu a korupci. Musíme ocenit Černou horu, protože otevřela a rovněž uzavřelo i kapitolu, která se týká vědy a výzkumu, což svědčí o tom, že v roce 2013 bude Černá hora schopna otevřít další kapitoly a to bude opět příkladné pro další státy regionu. Pan zpravodaj Tanok ve své zprávě navrhuje přijatelná řešení jak v otázkách skupiny LGBT, stejně tak v otázkách ochrany lidských práv, práv žen pokud jde o ty kompromisy, my je podpoříme a budeme pro ně pro všechny hlasovat. Dále se zde hovořilo o těch personálních otázkách, například o jmenování toho ministra Černohorského pro evropskou integraci, který by tedy měl celému tomu procesu na pomoci. A závěrem bych chtěl panu zpravodaji Tanokovi ještě jednou poděkovat za tuto zprávu a doufám, že se nám podaří zrychlit cestu Černé hory směrem do Evropy a že tím pomůžeme i dalším zemím západního Balkánu které uvidí, že proces rozšiřování nadále žije a že je přínosný nejen pro region, ale také pro celou Evropskou unii. Děkuji, pan Čontes. Děkuji, pane předsedo. Při prvním čtení zprávy jsem měl jako stínový zpravodaj jménem GUE příležitost představit naše stanovisko ohledně rozšíření a perspektiv zemí Balkánu. Co se týče zpravodaje a Černé hory, tak si myslím, že je to takové jednodušší cvičení v balkánských zemích. Ale v našich zprávách musíme být nároční. Ve zprávě jsou některé věci, se kterými souhlasíme, některé, se kterými nesouhlasíme a potom jsou tam věci, které schází, které patří do té zprávy. A z toho důvodu jsme dali také pozměňovací návrhy. Pan zpravodaj s nimi nesouhlasí. Jsou to tři pozměňovací návrhy a já samozřejmě sleduju postup zprávy. Pane předsedo, pane zpravodaji, s ohledem na osm kompromisních návrhů souhlasíme s prvním návrhem, s ohledem na pokrok se třetím kompromisem, kde se jedná o soudnictví, souhlasíme také s pětkou, kde se jedná o média, šestkou také týkající se práv a sedmička ohledně žen. To jsou kompromisní návrhy, se kterými souhlasíme. I když tam nebyly pojmuty naše názory. Chtěl bych zdůraznit, a to není názor pana zpravodaje, že my máme také tři pozměňovací návrhy. Jednak té zprávě něco schází a to je poukaz na právo zaměstnanců, potom na snížení nezaměstnanosti a zadále také vytváření sociálních sítí a také ochranu nezaměstnaných. Paní Lunáček, pokud vím, tak v tomto směru podala pozměňovací návrh. Budeme Máme také druhou oblast, se jedná o pozměňovací návrhy, ve kterých zdůrazňujeme, že jsou nezbytné investice do cestovního ruhu právě v pobřežních oblastech. A paní Lonáček má také pozměňovací návrh, kde vyžaduje klauzily, která se týká ochrany životního prostředí v rámci cestovního ruchu. Dali jsme další pozměňovací návrhy, které byly ale odmítnuty a ty se týkaly korupce, hlavně vysoké korupce. Existují věci v souvislosti s privatizací a v souvislosti se zahraničními investicemi které také jsou spojeny s korupcí. A korupce je tam velmi rozšířena. To jsou všechno boty, kdy jsme e, podali doplňující pozměňovací návrhy. Tolik našemu stanovisku a naše konečné stanovisko stanovíme během zítřejšího zasedání. Děkuji. Děkuji. A paní Lunáček, chcete se k tomu vyjádřit, prosím? Děkuji a Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Neočekávala jsem, že se téma Ukrajiny dostane na pořad jednání tak rychle. Neslyšela jsem eh, to, co k tomu říkal pan Tenok, jak prezentoval tuto zprávu, ale už jsme spolu hovořili na setkání stínových zpravodajů a já si velmi cením zprávy, eh, kterou odvedl, protože je to velmi eh, dobře zaměřená zpráva, která se věnuje všem problémům, které tu jsou, ale také dobře popisuje pokroky, kterému došlo. Já si myslím, že to musíme uznat a že to také vítáme. My za naši politickou skupinu vítáme skutečnost, že Černá hora je další země, se kterou Evropská unie vyjedná stává, je velmi důležité, abychom zachovali tu dynamiku rozšiřování. V tomto roce to bude Chorvatsko a je velmi důležité, abychom tady měli na pořadu další eh, země, které budou na cestě eh, přibližování Evropské unie. Doufám, že v tomto roce budou následovat další. Ráda bych zmínila tři věci, tři aspekty, které jsou důležité pro eh, politickou skupinu zelené. zelených. Máme pozměňovací návrhy, které nejsou eh, součástí kompromisních pozměňovacích návrhů, ale rádi bychom požádali poslance, aby pro ně hlasovali zítra při hlasování. Jednak je to otázka eh, osob skupiny LGBT v Černé hoře. Musím říct si a za, pracovali jsme to do textu, že v této věci došlo k určitému pokroku vláda učinila určité pozitivní kroky. Došlo, byla zorganizována eh, konference, eh, které se účastnili ministři vnitra z celého regionu a řešili právě otázku osob LGBT, ale je tu ještě jedna věc, ve které bychom eh, vládu rádi požádali o podporu. Eh, mělo by, měla by se to konat akce v Černé Já prosím, aby tedy poslanci eh, hlasovali pro tento pozměňovací návrh, pro eh, to, co jsme v této věci navrhli. Další věc, to se týká korupce. Myslím si, že v Černé hoře je to stále ještě problematická záležitost a je velmi dobré, že komise za, začala právě kapitolami číslo 23 a 24 celý proces vyjednávání. V nedávné době došlo k určitému vývoji a sice jde o to, že sestra pana Džukanoviče začala eh, právní eh, spor proti novinářům ze dvou novin kteří psali o jejím údajném zapojení do nejasného eh, procesu eh, privatizace. Já si myslím, že bychom to měli do té zprávy zapracovat a prosím vás, abyste to podpořili. Pozměňovací návrh 82, to je další věc. Vyzýváme úřady, aby e, se snažili o lepší vyváženost, o lepší rovnováhu mezi hospodářským rozvojem a ochranou životního prostředí. Jak víte, Černá hora se ve své ústavě zmiňuje o tom, že je ekologickým státem a já si myslím, že v tomto ohledu má ještě určité rezervy e, právě ve vztahu e, k cestovnímu rochu. Jde o to, aby ta země byla e, čistá z hlediska životního prostředí, ale aby protože právě černohorské pobřeží je ohroženo tím, že eh, pokrok tu bude probíhat příliš rychle. My eh, víme, že eh, krajina je tu čistá, nezasažená, ani moře není znečištěné. To znamená, že potřebujeme ekologická opatření, která by Eh, to zachovala a zároveň potřebujeme vhodná opatření v oblasti územního eh, plánování a tak dále. To znamená, že eh, to bychom do toho chtěli zahrnout. V každém případě děkuji panu kolegovi Tanokovi za veškerou práci a děkuji také za spolupráci se stínovými zpravodaji. Myslím si, že to bude velmi dobrá zpráva a prosím všechny poslance, aby tady hlasovali pro pozměňovací návrhy, které jsem si právě dovolila vysvětlit. Děkuji paní Lunáček a nyní má slovo paní Kopa, prosím. Děkuji. I já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za tuto zprávu, blahopřeji mu, protože si myslím, že ta zpráva dobře identifikuje hlavní potíže, které jsou zpěty s integračním procesem v Černé hoře. Myslím si, že Černá hora eh, za velmi krátkou dobu dosáhla poměrně dobrého pokroku, protože mezi hlavními politickými stranami a etnickými společenstvími se objevila schoda na tom, že je potřeba eh, brát evropskou integraci velmi vážně. Já si myslím, že právě to je to zásadní poselství pro sousední Albány a Bosnu Hercegovinu a že by to měla být také pobídka pro ostatní, aby následovali tohoto příkladu. Je dobré, že návrh zprávy upozorňuje na to, že Černá hora je první zemí, se kterou Evropská unie vyjednává. Já si myslím, že e, často tato skutečnost vede k nedorozuměním, ale přesto je důležité, abychom e, tedy správně formulovali úvodní ustanovení L, abychom dostatečně zdůraznili, jak důležitý je právní stát a demokratická vláda. E, země musí zintenzivnit svoji snahu v, oblastech, v určitých oblastech politiky, především soudnictví, boje proti korupci a organizovanému zločinu, právech eh, sexuálních menšin a pro, eh, svobodě projevu. Gendrové otázky mi leží velmi na srdci a já proto děkuji panu Tenekovi, že na ně nezapomněl ve svém původním návrhu a že je dále rozvedl eh, v kompromisním návrhu číslo 7. Nicméně se domnívám, že kompromisní návrh číslo 7 neobsahuje můj pozměňovací návrh číslo 60, který popisuje to, že díky zavedení genderových kvót do volebního eh, zákona měly ženy poprvé možnost se skutečně účastnit voleb. 264 žen loni v říjnu kandidovalo a eh, byly tu i kandidátky, které byly ženami vedeny. To znamená, že to je skutečně velký pokrok, eh, který uznává OBSE a organizace občanské společnosti v zemi. Já si myslím, že by bylo potřeba podpořit pozměňovací návrh číslo 60, tak abychom dali jasně najevo, že vítáme tento pokrok v zastoupení žen. Děkuji. Pan Durakis, prosím. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar uh, o să-mi permite... Děkuji, pane předsedo. Dovolte mě, abych hovořil řecky. Chtěl jsem krátce říci něco ke zprávě o pokroku v souvislosti s Černou holou. Pane předsedo, protestuji. Minister zahraničních věcí Francie posunul svoji cestu, jakož i projev, ke kterému se chystal ten argument s počasím, to si myslím, že e, není brán příliš vážně. Myslím si, že poněkud podceňuje váhu našeho výboru. A teď, co se týče e, zprávy o přístupových jednání s Černou horou. Má strana v zásadě je proti rozšíření Evropské unie, neboť zastáváme názor, že se provádí politika v rámci Evropské unie, která provede, povede ještě k dalšímu zostření politiky i v těchto zemích. Ale teď k té vlastní zprávě. Dovolte, abych se zmínil o čtyřech bodech. První bod, ten je významný. Víme, že v současné době jsme v době E, krize a přístupová jednání jsou doprovázena také politikou privatizace a tato politika se negativně projevuje e, také na zaměstnanosti, jak ve městech na venkově. A to je něco, co se tam vůbec nezmiňuje v této zprávě. Nezmiňuje se tam, jakože tam jako kdyby tam nebylo tolik nezaměstnaní v té zemi. A ještě jedna věc, kterou jsme opomněli, sociální infrastruktura. Je tam sice zmínka o chudobě, chudobě dětí a pak tam také stojí to, že se to zakládá na infrastruktuře, ale infrastruktura ta schází eh, také ve zdravotnictví, eh, v ochraně životního prostředí, v dopravních sítích ale z této zprávy vypadá, eh, v této zprávě to vypadá tak, jako by to byly nevýznamné věci. bo 14, to je něco, co nemůžeme akcestovat, protože tady se chválí Černá hora v souvislosti s finanční politickou stabilitou a makroekonomickou stabilitou. Ale vůbec tam nestojí, že tato země vlastně se dostala naopak do zpětného vývoje že v něčem zaostává. A potom jeden další bod, který je nesmírně důležitý. Jedná se o účast nevládních organizací na vyjednávání o vstupu, ale vůbec tam nestojí, o jaké organizace se jedná, protože těch organizací jsou stovky či tisíce. Bylo by samozřejmě dobré mít přehled o stanoviscích těchto občanských organizací nebo nevládních organizací. A zároveň je důležité také, co dělají strany a co strany říkají při vyjednávání o vstupu země do EU. A poslední bod, ten se týká zahraniční politiky. Říká se, že existuje zájem na vyřešení problémů Černé hory v souvislosti s hranicemi a sousedskými zeměmi, ale vůbec se tady nic nepraví o tom, na jakém základě se má postupovat, co má být ten základ. Ale eh, pane eh, Předsedo, ještě něco k bodu 20. V bodu 20 existuje poukaz na to, že společné je třeba skutečně vypracovat společné stanovisko ohledně Evropského soudního dvora, protože ten bude hrát důležitou roli. Děkuji. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek, ale měli bychom se na to, že zde není pan Fabius, dívat s trošičkou nadhledu. Ale budeme mít samozřejmě příležitost diskutovat v budoucnosti s francouzskými zástupci o situaci v Mali. Nyní bych eh, poprosil zástupce Evropské komise eh, z generálního ředitelství pro rozšiřování, pana Langeho, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla využít příležitosti a informovat Evropský parlament o nedávném setkání pana předsedy Barosa a ministerského předsedy Džukanoviče. K tomu setkání došlo dnes dopoledne. Já se domnívám, že to v podstatě byla jedna z prvních cest eh, černohorského ministerského předsedy do zahraničí a on velice silně vyjádřil závazek eh, jak svůj, tak své vlády k tomu procesu zařazování se do Evropské unie. Hovořil také o pokroku, který Černé hoře probíhá, pokud jde o strukturování těch eh, vyjedná, vzdělávání. V současnosti tam bylo ustanoveno 19 pracovních skupin a zbývající budou velice brzy také ustaveny. Hovořilo se také o kapitolách 23 a 24, o těch kapitolách, které zde byly změny, které se týkají právního státu, vypracovávají se cíle, akční plány a cílem tedy je mít eh, na to, aby na jaře rada přijala šest akčních plánů ten eh, proces v těch přístupových jednáních eh, byl oceněn. Nyní jsme asi uprostřed eh, to celého toho procesu. Jedna kapitola byla již provizorně uzavřena a panuje naděje, že ajského předsednictví bude moci být uzavřena ještě jedna další kapitola. Pan předseda Barroso velice zdůraznil, že je potřeba um, změnit ústavu tak, aby zajistila nezávislost soudnictví v souladu s doporučeními uh, výboru a také Benátského výboru a také je třeba zabývat se v souvislosti s těmito kapitolami ještě dalšími otázkami. Další zajímavá věc je, že v pátek bylo oznámeno datum prezidentské volby. Mělo by to být 7. Eh, dubna a druhé kolo by se mělo konat 15. dubna. Děkuji mnohokrát. Děkuji také. Pane Danouku, pokud chcete něco doplnit k té diskusi. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se budu hovořit co nejstručněji. Skutečně já jsem měl velice dobré eh, vztahy, dobrou spolupráci se svojí expertkou, která paní Lange, panu Langemu a také bych chtěl poděkovat svým dalším spolupracovníkům. Chtěl bych poděkovat paní Gomez za její laskavé komentáře a také paní Kopa, která zmínila některé otázky, že jak si dochází trošku ke zvednutí té eh, laťky pro vstup do Evropské unie po vstupu Rumunska a Bulharska. A že je tedy třeba dbát na to, aby všechny země splnily ty stanovené podmínky. Děkuji také panu Kačinovi za ALDE. Samozřejmě, že Černá hora v současnosti tedy je uprostřed těch jednání. Bylo zde zmíněno, že jedna ta kapitola o vědě a výzkumu je tedy již provizorně uzavřena. Budou se konat prezidentské volby a úspěšně zde proběhla i návštěva srbského prezidenta. Já jsem pochopil, že on tam byl v podstatě na pohřbu jednoho bývalého eh, jugoslávského činitele. K tomu, co eh, říkali zástupci GUE, možná je potěší to, že já jsem v, to, v této zprávě vůbec nehovořil o č- případném členství v NATO. To se objevilo v té minulé zprávě, nyní jsem to vypustil, ale nemohu souhlasit eh, s názory GUE, zvláště s tím, co říkal pan Angora tisk, který je proti rozšíření, který se domnívá, že Evropská unie je jakýmsi eh, podnikatelským eh, kapitalistickým klubem. A ještě bych chtěl říci panu Angorakisovi, že pokud jde o ty sp spory eh, s Chorvatskem, ty se stále eh, řeší v Evropského soudního tribunálu eh, v Hágu. Tam je třeba ty věci popohnat, protože samozřejmě chceme, aby se to vyřešilo, ale tam jde o bilaterální záležitost. Pokud jde o to, co říkala paní Lunáček a o její obavy, tak já jsem poměrně podrobně zmiňoval práva skupiny sexuálních menšin LGBT také vím o té problematice průvodu homosexuálů, té Pride. Zde samozřejmě musíme k tomu přistupovat tak, že to je interní věc Černé hory. Nemůžeme jim předepisovat, co mají udělat. Já jsem ve své zprávě chtěl zdůraznit to, že zde nesmí probíhat diskriminace, nikoli konkrétně, jak mají postupovat v otázce Pride. A také zde byla zmíněna konkrétní otázka jednoho soudního případu, který se týkal sestry ministerského předsedy. Opět eh, já respektuji eh, britské postupy a my určité eh, věci prostě v těch zprávách eh, nezmiňujeme, nemohu to eh, zmiňovat dříve, než bude celý tento případ vyřešen. Ona, pokud se domnívá, že byla nějakým způsobem poškozena, tak může samozřejmě noviny žalovat. Problém by nastal v okamžiku, kdyby se ukázalo, že ten proces třeba není zcela řádný, že by tam docházelo k porušování svobody tisku, to by bylo něco jiného. Ale já nebudu podporovat eh, takové pozměňovací návrhy, které by eh, jaksi eh, podporovaly nebo se vztahovaly k takovémuto jednotlivému soudnímu případu. Pokud jde o tu rovnováhu hospodářského vývoje a ekologie, to je samozřejmě také jejich interní věc. Černá hora je suverénním státem, já jim nemůžu předepisovat, jak zde mají postupovat. My můžeme zasahovat do jejich rozhodování o tom, co je tou správnou rovnováhou mezi průmyslem a ekologií. Oni mají svůj parlament, své komise, mají napsáno, eh, že jsou ekologickým státem ve své legislativě, takže je na nich, aby tohoto cíle dosahovali. Nicméně domnívám se, že většina stínových eh, zpravodajů mou zprávu podpořila. Já jim za to mnohokrát děkuji. Hlasovat se bude zítra. Děkuji. Ano, hlasovat se tedy bude zítra v 9 hodin, přesně v 9 hodin, pokud tedy se nám nezasněží cesta do parlamentu. A dříve než přijdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, kterým je zpráva o pokroku Turecka, bych chtěl vás informovat o tom a chtěl bych také přivítat eh, členy tureckého byra společného parlamentního výboru EU a Turecko, kteří jsou zde dnes mezi námi. chtěl bych vás také informovat o tom, že toto je první diskuse o návrhu usnesení o zprávě Evropské komise o pokroku Turecka za rok 2012. Paní Ria Ojmen Ruiten je zde mezi námi, za chviličku jí dám slovo. Já bych chtěl pouze říci, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 5. února poledne. 5. února tohoto roku 12.00. A nyní má slovo paní Ujmen Lujten, prosím. Děkuji. Pane předsedo, milí kolegové, Loni jsme v usnesení hovořili o vzájemné závislosti mezi Evropskou uní a Tureckem. Hovořili jsme o tom, jak tato vzájemná závislost může vést eh, k pozitivním výsledkům. Prostřednictvím naplňování pozitivního programu v roce 2012 na základě plnění jasných cílů a vzájemných závazků jsme byli svědky toho, že Turecko a Evropská unie mohou zintenzivnit vzájemný dialog, mohou eh, dospět ke společnému chápání a kromě toho mohou eh, při, přivodit pozitivní změny. Zároveň musíme zajistit, aby tento konstruktivní vztah i nadále probíhal v atmosféře vzájemného respektu a porozumění. Jsem upřímně přesvědčena o e, tom, že potřebujeme zintenzivnit naše vzájemné vztahy. A k tomu je potřeba snaha z obou stran. Zdůrazňuji z obou stran. Letošní usnesení zdůrazňuje, že je potřeba, aby došlo k reformám, především v oblasti soudnictví a základních práv. Třetí reformní balíček pro soudnictví byl v tomto ohledu velmi důležitým krokem. Nicméně je klíčové, abychom v těchto reformních snahách pokračovali, aby následoval čtvrtý reformní balíček pro soudnictví. Hlavní prioritou v tomto ohledu jsou takové otázky jako široká definice trestních činů ve vztahu eh, k trestnímu právu a eh, taky boj proti terorismu. Je totiž velmi důležité, abychom podporovali eh, skutečnou svobodu projevu v Turecku. Milí kolegové, Turecko musí zintenzivnit svoji snahu ale je nepochybné, že i Evropská unie musí učinit všechno, co je v jejich silách a my mu v tom byla nápomocna. Oficiální koeficienty nám poskytnou jasnou cestovní mapu a posílí reformní proces. V tomto ohledu je dobré, že eh, by bylo dobré, kdybychom dostali další pobytky pro otevření kapitol 23-24. Kromě toho bych ráda zdůraznila eh, význam toho, že Eh, Evropská unie se snaží najít jasný eh, koeficient a eh, benchmark pro pokrok v Turecku. Současný politický dialog by tedy měl být i nadále podporován a já bych ráda vyzvala Turecko, aby svoji zahraniční politiku rozvíjelo v duchu dialogu, ale také e, za koordinace s Evropskou uní. Jak již bylo řečeno, Turecko sehrává e, důležitou roli, pokud jde o Sýrii, protože se zavázalo e, k humanitární pomoci těm, kteří ze Sýrie uprchnou a snaží se podporovat demokratické síly eh, v Sýrii. Já jsem navštívila uprchlický tábor a byla jsem eh, velmi ohromena podmínkami v tomto táboře. Já si myslím, že bychom neměli zapomínat na to, že byť ty podmínky jsou v pořádku, někteří lidé jsou v těch táborech již dva roky. Proto je velmi důležité, aby Evropská unie a mezinárodní společenství pomáhalo Turecku v jeho snahách eh, řešit humanitární dopad syrské krize. Je velmi důležité, aby Evropská unie a, Syri- eh, a Turecko našly společné vnímání a chápání toho, jak je potřeba eh, poskytovat humanitární pomoc. Pane předsedo, usnesení zásadně odsuzuje uh, Eh, teroristické činy PKK a soustředí se na to, že by mělo že bychom měli eh, tedy na pomoci Turecku v boji proti terorismu. Turecko by za tímto účelem mělo přijmout legislativu v oblasti ochrany údajů a mělo by se zaměřit na eh, financování terorismu. To znamená, eh, že je potřeba spolupracovat s eh, Europolem a také je potřeba uzavřít oblast, kapitolu týkající se soudnictví a soudní spolupráce. Násilí samozřejmě kurdskou otázku v Turecku nevyřeší. A my proto v, tuni, eh, v usnesení eh, žádáme všechny politické síly, aby se snažili o prohloubení, zintenzivnění politického dialogu a aby se snažili o pokrok eh, a o sociální, kulturní, politickou inkluzi kurdského obyvatelstva. Vítám jednání mezi tureckou vládou a panem Ečlenem, ke kterým v tuto chvíli dochází. Jsem velmi ráda a ráda bych to ještě jednou zdůraznila, že hlavní opoziční strana tato jednání podporuje. V tuto chvíli eh, tady máme jedinečnou časově omezenou příležitost pro to, abychom tady učinili zásadní krok a tuto otázku vyřešili. A Kromě toho je velmi důležité, abychom pracovali na ústavě, protože i to je taková časově omezená eh, příležitost. Myslím si, že turecký parlament bychom měli povzbudit v tom, aby v této práci pokračoval a aby se v duchu hodnot Evropské unie věnoval takovým eh, otázkám, jako je oddělení moci, vztah mezi státem, eh, společností a náboženstvím, na základní práva všech občanů a také eh, inkluzivní koncept občanství. Milí kolegové, lituji eh, tureckého rozhodnutí, eh, že se, nebude, že se tady nebude účastnit jednání s Kyprem. Já si myslím, že to je promaškaná příležitost, že se tady nepodařilo zahájit proces normalizace vztahu mezi Tureckem a Kyprem odmítnutí Turecka plnit svoje závazky eh, v rámci plného naplnění dotečného protokolu eh, vede k tomu, že se zastavil proces vyjednávání. Pane předsedo, obecně vzato jsou to všechny věci, které jsem chtěla dnes probrat. Podrobnější hodnocení těch důležitých otázek najdete v návrhu usnesení. A svým holandským lámským kolegům jsem slíbila, že se postarám o to, aby to bylo přeloženo do holandštiny. Musíme skutečně dbát na všechny jazyky, protože uh, ta, uh, ten holandský překlad v tuto chvíli není uh, tak dobrý, jak by měl být a má ještě určitý, určité rezervy. Děkuji.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 Jak je věžné, tak bych chtěl poblahopřát paní zpravodajkyni, ale eh, nedělám to jenom z úctě k ní, ale jde to od srdce, protože tato zpráva se mně zdá být vynikající a je velmi důležitou základnou pro naše jednání. V různých eh, frakcích jsme postoupili kupředu a teď musíme se zaměřit na Turecko Bohužel eh, ten postup ze strany Turecka je velmi pomalý. Nejde pouze o urychlení tohoto procesu, ale jde o to, aby ten proces byl pozitivní a aby vztah mezi Tureckem a EU nebyl kontraproduktivní, ale právě naopak, aby došlo k určité konvergenci tak, abychom mohli postoupit ku předu. Píšeme rok 2013 a myslím si, že budeme svědky pozitivního vývoje. O tom svědčí některé faktory. Jedná se o dramatickou situaci v regionu. A my bychom ve všech oblastech měli velmi úzce spolupracovat s Ruskem, protože Turecko je důležitým hráčem v regionu. A potom existuje vývoj, ke kterému došlo v jednotlivých zemích EU, jako například ve Francii. Já jsem e, slyšel, co řekl prezident Hollande k tomuto tématu a Mám takový dojem, že se spíš sleduje pragmatické stanovisko. A pak tady máme iniciativu komisaře Fileho, který se týká pozitivní agendy agenty, která by neměla nahrazovat jednání a vyjednávání, ale agendy, která by se více zabývala projekty, které by měly pozitivně ovlivnit vývoj mezi EU a Tureckem. Z turecké strany zaznívá, že v roce 2000 23, to by mohl být rok, který by Turecko mohlo být členem Evropské unie. Nechci k tomu nic říkat, ale v každém případě se musíme snažit konkretizovat a urychlit vyjednávání. To je něco, co přeci sledujeme jako Evropská unie a k čemu jsme se také zavázali. Potom je tady pár dalších bodů, ve kterých, které jsou důležité pro moji frakci. Samozřejmě na zprávu se díváme jako celek velmi pozitivně. Některé z těchto bodů, o nich hovořila již moje kolegyně. A teď, co se týče nových kapitol, například kapitola 23, to je spravedlnost, a kapitola 24, To jsou důležité věci, ale s ohledem na situaci v regionu si myslím, že by bylo dobré se zabývat také kapitolou 30. Jedná se o reformy, ale reformy by měly eh, probíhat na základě toho, že vidíme, že některé situace nelze akceptovat, jako například svobodu tisku, svobodu názoru v Turecku. A nebo antiteroristické zákony, ty by se měly uplatňovat velmi důkladně. To by jistě zlepšilo celou situaci. Pozitivně nahlížíme na to, že je třeba vyřešit také kurdský problém a že je třeba uznat sociální a jiná práva této menšiny. Také koncensuálně by měla být napsána nová eh, sestava, ústava. Pardon. To je něco, na čem se shodneme asi všichni. A potom je tady jeden kámen úrazu a tím jsou vztahy s Kyprem. My zde nemůžeme nic dělat, to je otevřená otázka a nezbývá nám, než doufat, že se znovu začne vyjednávat, ale eh, to by neměl být eh, překážka eh, v jednání. Děkuji. Paní, Paní Nejc. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nemáme zde našeho stínového zpravodaje, pana Alexandra Grafa Lambsdorfa, a já se proto omezím pouze na několik předběžných poznámek, které se týkají návrhu této zprávy první řadě bych chtěla poblahopřát autorovi zprávy, protože se dom, autorce zprávy, protože se domnívám, že to je výborný dokument, je velice úplný, neancovaný, objektivní a myslím si, že je výborným základem pro další práci a také pro další zlepšování našich vztahů s Tureckem a se zástupci tureckého parlamentu a tureckých představitelů, alespoň v to doufám. Chtěla bych zdůraznit několik bodů, které jsou podle mého názoru velice pozitivní. Velice oceňuji způsob, kterým je řešena otázka Kypru. Konkrétně v odstavci 23. Je to velice vyvážený přístup, nabízí možné způsoby, jak pokročit v této otázce dále a to je velice důležité. Stejně tak si domnívám, že je důležité, že o dva odstavce dál, konkrétně v odstavci 25, se skutečně hovoří o jádru toho třístraného problému EU, NATO, Turecko. To si myslím, že je tam formulováno velice jasně. A já si velice živě pamatuji, myslím si, že to bylo loni nebo před dvěma eh, lety, ty, když jsem se spolu s Andrew Duffem snažila udělat přesně to samé a tento výbor náš pozměňovací návrh tehdy zamítl a já doufám, že nyní dojde k pokroku, protože v současnosti v té zprávě je jasně řečeno, v čem ten problém spočívá a jak by bylo možno ho řešit. Samozřejmě, že jako skupina také doufáme, že bude možné pokračovat i v politickém dialogu mezi tureckou vládou na straně jedné a představiteli PKK na straně druhé, protože po tak velkém krveprolití a po takovém počtu obětí je nyní více než jasné, že pozitivního výsledku lze dosáhnout pouze politickým dialogem, nikoli násilím. A já se obávám, že ty poslední tři vraždy těch eh, tří ženských aktivistek PKK v Paříži, že to je pravděpodobně eh, pokus eh, nějak narušit tento dialog. A proto je třeba přivítat tu skutečnost, že Turecko se zdá být odhodláno pokračovat v rozhovorech, dokud nebude skutečně dosaženo pozitivního výsledku. A na závěr podporujeme také apel, který se objevuje v této zprávě vůči 27 členským státům, aby otevřel, aby tedy byly otevřeny kapitoly 23 a 24. Není snadné pochopit, eh, proč eh, jsme k tomu přistoupili u Černé hory. A zdá se, že členské eh, státy k tomu nejsou ochotny vůči Turecko. Samozřejmě, že Černá hora je pro nás důležitá, je to uznávaná země a je to jedna z těch zemí, které jsou vlastně nástupci po rozpadu bývalé Jugoslávie a důležité je, aby všechny tyto nástupnické země měly před sebou mírovou budoucnost, ale Turecko to je jedna z hlavních zemí nejen v regionu, ale také důležitá v globálním měřítku. A vzhledem k tomu, co v současnosti probíhá v okolí Turecka, například v Sýrii a tak dále, právě proto je důležité poté pozitivním směrem vyvíjet naše vztahy s Tureckem. A my z tohoto důvodu plně podporujeme apel na členské státy Evropské unie, aby umožnili otevření kapitol 23 a 24. Tím spíše, že celá řada vlád členských států Evropské unie trvá na tom, že v tomto, na tomto poli, která je předmětem těchto dvou kapitol, musí být ještě dosažena celá řada dalších kroků. Já tedy nemohu mluvit za stínového zpravodaje, nevím, zda předložíme pozměňovací návrhy, ale všichni eh, ve skupině považujeme tuto zprávu za výbornou a těšíme se na další vývoj v tomto směru. Děkuji mnohokrát a nyní pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji eh, paní zpravodajce, protože po třetí nebo po čtvrté máme k dispozici velmi dobrou a vyrovnanou zprávu. A vaše zpráva mě přesvědčila. Vy jste se stala specialistkou na oblast Turecka. A osobně se domnívám, že Turecko je velká země a má mezinárodně velký význam. A myslím si, že tato zpráva patří těm nejlepším, kterou jsme měli v posledních letech. A poslední vývoj v Sýrii, to je něco, co tato zpráva také zohledňuje a zároveň se zabývá eh, také vyřešením kurdské otázky. Ale skutečnost je někdy jiná, co se týče kyperské otázky. Z toho důvodu souhlasím s odstavcem 22 v této zprávě s ohledem na přerušení diplomatických vztahů s Kyprem eh, během kyperského předsednictví. Protože to je něco, co skutečně vedlo k tomu, že došlo k odepření spolupráce s EU a k odepření také výkonu práv. A teď k sousedským vztahům. Myslím si, že ty nejsou zrovna nejlepší. Vím, že komise dala několik výzev, co se týče eh, chování ohledně zahraničních vztahů k sousedním zemím, co se týče eh, také Kypru a eh, Turecko neustále hrozí vetem, co se týče jiných zemí EU. A teď ohledně vztahu k Izraeli a také k instituci IRIN, což jsou obnovitelné stroje. Turecko ze 156 zemí bylo skutečně jedinou zemí, která eh, odmítlo eh, tento postup. Potom jsou tam další eh, kauzy, které platí již od roku 1992, kde doopravdy máme určité usnesení tureckého parlamentu, které trvá do dneška ale e, to nestačí. Existují také hrozby. Řecko e, se snaží vykonávat svá e, normální práva. Tady se jedná také o takzvané výlučné hospodářské zóny. A došlo také k poukazu na mořské právo s ohledem na rezoluce EU a OSN. Turecko nechce tyto zprávy podepsat. A teď souhrně bych řekl, tato zpráva je pokračováním zpráv a také usnesení, které jsme vypracovali na evropské úrovni. Jsou tady konstatování politického charakteru z minulých let, kde vlastně všechno ustrnulo na mrtvém vodě. Tyto zprávy platí nadále, ale měli, eh, mělo by Turecko na ně dát odpověď. Na Existuje národní a také mezinárodní kritika ohledně pronásledování novinářů, ale turecká vláda nereagovala. Eh, eh, turecká vláda musí respektovat eh, tato práva, když eh, chce mít perspektivu vstoupit do EU. A potom eh, práva novinářů. Svoboda médií je něco, co je neustále ohroženo v Turecku a na to poukazují také počty novinářů, kteří jsou ve vazbě. Turecko je tady jedničkou. Turecko se musí držet svých závazků ohledně migrujících osob a osob žádajících o azyl. Turecko by mělo Eh, také podepsat readmisní dohodu. A k tomu bych chtěl něco řekl. Existuje určitá europeizace, ale vedle toho existuje také globalizace. A mnoho států, především na Balkáně, tuto věc ještě nepochopili svět se zbližuje, srůstá dohromady a dojde k úzké spolupráci a takzvaně zbratření. A z toho důvodu je důležitá věc ta následující, a to s ohledem na současný vývoj. Dobré vztahy je zemí jsou skutečně to základní. Není dobré, aby se země kritizovaly navzájem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní za zelené paní Lunáček a tím ukončíme kolo pro stínové zpravodaje. Paní Lunáček, prosím. Okay, wouldn't mind if Mr. first, because I'm, I'm, I'm jumping Pan uh, eh, Tannock může hovořit jako první. Uh, a mám e, tu čest zastupovat tady paní Flouter, která nemohla přijet kvůli počasí. Mám k tomu e, francouzské poznámky, budu je muset rychle překládat do Němčiny, takže klidně ještě počkám. E, takže slovo má pan Tenok. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce, paní Omen Reuten za její skvělou komplexní zprávu. Musím přiznat, že celá řada věcí je stejná jako v loňském roce. Podobá se to eh, tomu, co jsme o Turecku eh, zmiňovali ve minulých dvou nebo třech letech. Eh, slyšel jsem tady nový akronym MINT. Slyšeli jsme slovo BRICS a nyní je to MINT. Mexiko, Indonésie, Alžírsko, Nigérie a Turecko. To znamená, že eh, Turecko nepochybně je eh, zmáhající se ekonomickou mocí. Na vstup Turecka do Evropské unie můžeme mít různé názory, ale nepochybně je to velmi důležitý hráč z globálního hlediska. Eh, samozřejmě, že pokrok eh, na cestě do Evropské unie je pomalý, je to dáno celou řadou problémů, eh, které byly zmíněny. Eh, týká se to ku příkladu neuznání Kyperské republiky, veto spolupráce s NATO v souvislosti s členstvím Kypru. Turecko se například snaží eh, Kypru bránit ve využívání jeho vlastních zdrojů a tak dále. Kromě toho eh, jsou tu záležitosti týkající se porušování lidských práv, jezdění novinářů, především z kurdské menšiny a také věznění kurdských lokálních regionálních politiků. Eh, další problémy se týkají náboženských menšin. Já jsem měl možnost hovořit se zástupci eh, ku příkladu křesťanského společenství a eh, vím, že eh, tyto věci i nadále zbuzují obavy, například zacházení s řeckými ortodoxními kněžími. Další věc se týká věznění vůdce PKK, pana Očelana. Samozřejmě, že se můžeme bavit o jeho aktivitách, za které byl odsouzen, ale je nepochybné, že potřebujeme kurdskou otázku vyřešit a musíme se vyhnout takovým věcem, jako bylo brutální zavraždění tří kurdských aktivistek v Paříži. Já si myslím, že bychom se měli vydat spíše cestou e, dialogu. Turecko se distancovalo od brutálního režimu pana Asáda v Sýrii a angažuje se v demokratickém přerodu eh, Sýrie nebo snaží se o ně. Já si myslím, že za to tedy musíme Turecku eh, poděkovat. Eh, můžeme zmínit i vztah Turecka k Iránu. Kromě toho vítám odkaz na to, že hranice s Arménií jsou nepřijatelné je nepřijatelné také to, že tady dochází k jakémusi eh, ekonomickému embargu vůči Arménii. Já si myslím, že to je cesta, která nikam nevede. Vede to k, k paralizování situace na východní hranici. To znamená, že já doufám, že z eh, tohoto konce brzy uslyšíme nějaké lepší zprávy. Ve politické skupině ECR se různí názory na vstup Turecka do Evropské unie. Uh, Samozřejmě, že náš vztah s Tureckem musí být konstruktivní, protože je to velmi důležitá síla, velmi důležitý hospodářský a obchodní partner a chceme se snažit o politický dialog, o lepší vztahy. Chceme také dbát na to, aby eh, se tu zlepšila situace v oblasti eh, lidských práv. Nicméně musím říci, že turecký bojkot kyperského předsednictví byl velmi negativní a musíme to takto hodnotit. A další věc eh, se týká kurdské menšiny, to je také zásadní věc. V každém případě děkuji paní zpravodajce za velmi eh, komplexní podrobnou zprávu, která se týká této eh, komplikované a detailní oblasti politiky. A musím říci, že právě toto téma eh, bylo naší prioritou. Když říkám naší, tak myslím jednak náš výbor a eh, kromě toho naší politickou eh, skupinu. Musíme se zaměřovat především na ty zmíněné kapitoly 23-24, protože boj proti korupci, justice, vnitro, to jsou velmi důležitá věc, to jsou velmi důležité věci. Pokud chceme přesvědčit naše voliče, proto, že by se Turecko mělo stát eh, členem Evropské unie, tak se skutečně musíme věnovat takovým otázkám, jako je organizovaný zločin a korupce. Eh, to jsou prioritní věci ve vztahu ke vstupu do Evropské unie. Děkuji a nyní má slovo paní Lunáček, prosím. Děkuji. Jak již eh, bylo řečeno, hovořím jménem paní Flot, která je někde ve sněhové kalamitě, takže jako stínová zpravodajka se nemůže zúčastnit jménem eh, naší frakce bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za vynikající spolupráci a vynikající zprávu mezi jednotlivými eh, zpravodaji. Chci se zmínit o pozitivních bodech v této zprávě. Paní Rumen hovořila i o tom, že kapitola 23 a 24 jsou kapitoly, které by měly být otevřeny. S tím souhlasí eh, téměř celý eh, parlament. Dále je potom je třeba se zabývat LGTB e a potom eh, také kyperskou otázkou s cílem dosáhnout určitého kompromisního řešení. A zároveň uznávám roli, kterou hraje Turecko v humanitární krizi v souvislosti se Sýrií, protože přijímá velké množství uprchlíků. To je nesmírně pozitivní. Pak existují některé další aspekty, které by mohly být z naší strany ještě vylepšeny a z toho důvodu podáme několik pozměňovacích návrhů. Jako například je velmi dobré, že text se zmiňuje o ekologickém a synergetickém potenciálu v zemi, ale málo se hovoří o ekologických problémech. Tady by bylo dobré mít takovou širší, hlubší analýzu těchto bodů a chtěli bychom se zabývat také výstavbou možných dalších jaderných elektráren a dalším energetickým potenciálem. Chtěla bych ještě dodat, že je velmi pozitivní, že turecký správní soud zastavil stavbu eh, přehrady Elizo která nebyla v souladu se životním prostředí. Co se týče vyjednávání s Tureckem, tak bychom chtěli také otevřít kapitolu, která se zabývá zaměstnaností a sociálními záležitostmi, protože to by bylo dobré vzít na vědomí při vyjednávání mezi EU a Tureckem. Jedná se mimo jiné o dodržování e, mezinárodních standardů, například ILO. A potom další otázky. Poměr mezi PKK, mezi e, Kurdy a mezi současným mírovým procesem čili jednání mezi PKK, Ečelánem a Tureckem. Tento proces jako Evropská unie vítáme, je však nezbytné a k tomu dodáme pozňací návrh, aby antiteroristické zákony nezamezovaly například a neomezovaly e, svobodu a svobodu vyjádření vlastního názoru. A to, co se stalo v Paříži, čili poprava tří eh, kurdských žen, eh, to je něco, co by nemělo zabránit dalšímu eh, procesu vyjednávání mezi Kurdy a Turec, Turec, Tureckem. A Teď ještě jedna věc. Opět začíná proces s aktivistkou Tina Selek, ta byla také ve Štrasburku a doufám, že skutečně 21. január ledna dojde k jejímu eh, vysvobození. Děkuji ještě jednou paní zpravodajce za vypracování této zprávy. Thank you very much. Now... Děkuji mnohokrát. Na seznamu řečníků mám 12 lidí. A byl bych velice rád, kdybyste omezili své příspěvky na dvě minuty. A tím prvním, kdo se o to pokusí, je pan Kram. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl přivítat tuto zprávu, ale zároveň bych eh, nechtěl, abychom ztráceli eh, čas. Paní Nejcíš vlastně zareagovala a já bych se chtěl zvláště zabývat tou částí zprávy, která se zabývá energetikou. Paní Oymen ten zde hovoří o potenciálu Turecka v tom, že by mohlo hrát klíčovou roli při diverzifikaci energetických zdrojů a e, dopravní e, trasy a doporučuje posílenou spolupráci mezi Tureckem a Evropskou unii v energetických otázkách. A já se domnívám, že skutečně tato otázka je stále více důležitá vzhledem k tomu, že Evropská unie je velice nebezpečným způsobem závislá na ruské ropě a ruském plynu. Má skupina proto vítá posílenou eh, spolupráci a dohodu, které bylo o posílené spolupráci eh, v červnu dosaženo ve Stuttgartu. Chtěli bychom eh, také více spolupracovat na rozvojích energetických sítí, zvláště těch inteligentních rozvodních sítích a Domníváme se, že je také třeba sdílet naše vzájemné zdroje, zvláště pokud jde o obnovitelné zdroje energie, o kterých eh, hovoří paní Lunáček. Chtěli bychom, aby Turecko bylo jakýmsi energetickým mostem nebo energetickým eh, hubem, ale zatím pouze pokud jde o ropu. A to se musí změnit. Ta řídící skupina se musí setkávat častěji a obnovitelné energie se musí stát větší, možná i klíčovou součástí toho energetického vztahu mezi Evropou a Evropskou unii a Tureckem. A musíme investovat do zelených eh, energií v Turecku, které v současnosti plánuje, že vybuduje asi 15 nových eh, uhelných elektráren. Potřebujeme, aby se Turecko stalo alespoň eh, pozorovatelem eh, v určitých eh, ekologi- organiza- energetických organizacích a aby se Turecko podílelo na té rozvodné síti těch obnovitelných energií a v tomto směru podpořím také pozměňovací návrhy. Zítra, pokud to kolegy zajímá, od čtyř do půl sedmé v místnosti 1G 2, tedy pod touto místností, eh, organizují seminář právě o Turecku a energetické spolupráci s ním. Děkuji, Grajeme, a nyní paní Kopa, prosím, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat a poblahopřát paní zpravodajce k tomuto návrhu zprávy. Je to, myslím, skvělý základ pro diskusi v tomto výboru. Plně chápu obtíže, které paní zpravodajka měla, když se snažila e, začlenit do té zprávy celou e, řadu e, problémů, které máme v souvislosti se zemí tak důležitou, jaká, jakou je Turecko. Těch pozměňovacích návrhů je více než obvykle. Já jsem se snažila ty své také omezit a skutečně se těším na spolupráci u těchto návrhů. Jak víme, tak Evropa psko-turecké vztahy v současnosti procházejí určitou stagnací a my bychom měli vydat určitý e, signál, který si myslím, že tato zpráva vydává, protože chválí Turecko za dosažený pokrok. Myslím si, že to je strategicky důležité, ale nemělo by to zastěňovat skutečnost a to, že existují závažné problémy. Týká se to například otázky lidských práv v zemi tam se ta situace neustále zhoršuje. Nebudu to komentovat, již to komentovali mnozí z mých kolegů. Pokud jde o mne, v těch uplynulých měsících se jasně ukázalo, jakým způsobem Turecko vnímá své vztahy s Evropskou unii. Ty, ten pozitivní eh, program eh, pokročil, ale v těch uplynulých šesti měsících eh, v podstatě Turecko uh, jaksi nemělo žádné kontakty s rotujícím evropským předsednictvím, tedy s Kyperskou republikou. A v podstatě bychom měli v té zprávě zdůraznit, že Evropský parlament ale nesouhlasí s tímto přístupem a la carte, kdy si Turecko vlastně vybírá, s kým bude jednat a s kým ne. Chtěla bych eh, samozřejmě také apelovat na zde přítomné členy Evropského eh, parlamentního výboru a tam v podstatě šlo o to, že kvůli Turecku se nezúčastnil, se nekonalo určité meziparlamentní zasedání a paní zpravodajka připomíná, že toto se v té zprávě již objevuje. Jak eh, paní zpravodajka zmínila, tak eh, v odstavci 22 již eh, tento turecký postoj je zmíněn pod označením dobré sousedské vztahy, ale já se domnívám, že to zde není úplně vhodně situované, protože to není otázka pouze dobrých vztahů s Tureckem, ale to je otázka respektu a také toho, že kandidátská země, jako je Turecko, respektuje tu organizační strukturu, kterou v Evropské unii máme. Pokud jde o ty dobré sousedské vztahy, tak eh, ty problémy se samozřejmě netýkají pouze problematiky Kypru. V roce 2012 jsme například byli svědky eskalace hrozeb a napětí, které se týkají které tedy směřují k určitým členským státům a které porušují mezinárodní právo. A chtěla bych říci, že absolutně souhlasím s kolegy, pokud jde o otázku vraždy těch tří eh, kurdských žen v Paříži. A chtěla bych se také připojit paní Lunaček, pokud jde o paní Pinar Selek. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Boskůr. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala Rie, paní zpravodajce. A abych ji také pochválila, protože tu zprávu sepsala skvěle. Myslím si, že bychom si měli uvědomit jednu věc. A sice to, že často chceme celý ten proces integrace zvažovat. Já vím, že tady dochází k celé řadě věcí, že se eh, řeší otázka kurdské menšiny, eh, svoboda médií a tak dále. Naprosto souhlasím s Riou v tom, že jednání eh, v kapitolách 23 a 24 byla zahájena. Netýká se to pouze svobody tisku, médií, ale také lidských práv obecně. A eh, Konkrétně je potřeba řešit otázku násilí páchaného na ženách, protože to je velmi specifická a závažná věc které se musíme věnovat. A dále čtvrtý reformní balíček pro soudnictví, to je také velmi důležité. Kromě toho je dále pra- potřeba pracovat na ústavě. A konečně poslední věc, kterou chci zmínit, to se týká dohody, readmisní dohody. Já si myslím, že Eh, je potřeba poskytnout záruky. Pokud dojde k readmisi do Turecka, tak je potřeba zaručit, že budou dodržována základní lidská práva. A konečně úplně poslední věc. Naprosto souhlasím s tím, co Ria řekla o syrských uprchlících. Myslím si, že eh, bychom se v tom měli jako Evropané angažovat již dnes a ne teprve zítra. Děkuji a to je všechno. Děkuji. Pan Sofoklaus, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych co nejsrdečněji poděkoval paní zpravodajce. Musím přiznat, že se Vina snažila vykreslit vyvážený obrázek o Turecku. Osobně si ale kladu jednu základní otázku. Ono totiž nejde zase tolik o to, čeho zatím Turecko dosáhlo, ale jde spíše o to, co mělo udělat a co neudělalo. Je to totiž tak, že bohužel Turecko zas a znova provokuje. Nebo je vůči Evropské unii někdy dokonce agresivní. Budu uh, konkrétnější. Turecko stále ještě porušuje všechna usnesení OSN, porušuje mezinárodní právní řád a e, porušuje základní hodnoty Evropské unie, protože z e, části okupuje území Evropské unie svojí armádou. A nyní ke kapitolám 15, 23 a 24. Já si myslím, že je provokace ty kapitoly vůbec otevírat, protože eh, jednání v otázce Kypru zatím neprobíhají, Turecko neprojevilo žádnou ochotu uh, ustoupit. Samozřejmě, že zcela právem Eh, se ve zprávě zmiňuje, že Turecko nevyužilo příležitosti normalizovat vztahy mezi oběma zeměmi. Je tomu stále ještě tak, že dochází eh, nebo že je udržována nelegální kolonizace, ne, nedochází ke spolupráci s Kyperskou republikou. Namísto toho eh, dochází k vojenské okupaci, k rozdělení země a Turecko, kromě toho Kypr eh, ohrožuje i ekonomicky. Tady jde o těžbu zemního plynu a proto eh, bych rád zdůraznil, že nesouhlasím eh, s tou zprávou v tom smyslu, že, byly zaháje, že byla zahájena jednání v kapitolách 15, 23 a 24. Děkuji. Děkuji, pan Angorakis. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě uznat velikost tureckého lidu, ale Chci také říci, že má strana je jasně proti vstupu Turecka do Evropské unie, protože se domníváme, že to ještě vyostří situaci pracujících. Nicméně, chtěl bych se soustředit zvláště na kyperskou otázku a také doplnit něco k Sýrii. Domnívám se, že politika turecké vlády v otázce Sýrie je velice negativní a Turecko má velkou nelehkou úlohu v dramatu, kterému musí čelit syrská, syrské obyvatelstvo. A také vidím velice negativně umístění eh, těch střel eh, z těch raket eh, na turecké hranici. Hovoří se zde o otevření jednání v kapitole 23. My se domníváme, že zde ale je, je ještě velká řada mezer a hovoří tam, kde se hovoří například o znovu sjednocení Kypru, tak tam je třeba mít jasnou formulaci, která musí říci, že Turecko musí respektovat rezoluce OSN a rezoluci 6019, ta pozdější, jejíž eh, cílem je tedy řešit tu problematiku. Za druhé, Opět ještě k, ty, k té kyperské otázce. Tam, kde se hovoří o obnovení jednání a toho procesu, tak zde se domníváme, že navzdory úsilí předsedy Kristofiase, tak, eh, že ty turecko-kyperské vztahy prostě neumožnili aby zde došlo k nějaké dohodě. A máme pocit, že vlastně ustupujeme z té dohody, které již bylo dosaženo. Za třetí, domníváme se, že zde není žádný právní základ A přestože si tedy přejeme, aby ta jednání e, pokračovala, tak e, ta situace tedy zůstává neuspokojivá. A ještě jedna věc. Jde o tu ekonomickou zónu, e, o ekonomickou spolupráci. Pan předseda umravňuje pana Angurakisa, aby se držel řečnické doby, ale Eh, já už se dostávám do kon, ke konci, pane předsedo. Jde o pohřešované. Já si myslím, že tato vyšetřování by měla pokračovat a je to v podstatě jediná věc, kde obě strany spolu, eh, spolupracují. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych přivítala turecké kolegy z tureckého parlamentu a Ráda bych také poblahopřála paní Rie Oymen eh, Reuten za skvělou zprávu. Myslím si, že tu zprávu by bylo možno ještě vylepšit, kdybychom se všichni domluvili na určitých změnách. Ale dobře, samozřejmě, že eh, k tomu budou vedena určitá jednání. Je tu vyzdvižen význam Turecka z mezinárodního hlediska ale já si myslím, že Evropská unie by neměla dbát pouze na ekonomický význam, ale měla by myslet také na základní hodnoty, na kterých Evropská unie stojí, ať už je to svoboda nebo demokracie. Já si myslím, že eh, právě eh, na to bychom měli myslet. I Turecko by mělo v tomto ohledu něco udělat, především pokud je o spor s Kyprem. Uh, Určitě nemusím opakovat to, co již zaznělo, nemáme uh, hodně času, nemáme na to dost času. Ale myslím si, že musíme jasně zmínit, že Ankara nese zodpovědnost v otázce Kypru. Protože kyperská otázka to není nějaký obyčejný spor mezi dvěma zeměmi, to je vojenský spor. Jde o to, že část eh, země je okupována jinou zemí, její armádou. A já si myslím, že to je zkrátka nepřijatelné. Není eh, možné postupovat tímto způsobem. Musíme zkrátka přezít odpovědnost. Eh, já vím, že funguje smíšený parlamentní výbor, to je také velmi důležitá věc a je velmi důležité, aby byla převzata eh, zodpovědnost, eh, pokud jde o hrozby, které z, Turecko, z Turecka vycházejí. A další věc, zemní plyn. Já si myslím, že nemůžeme hovořit o otevření dalších otázek, například o otázce energetiky, pokud se ta země chová tímto způsobem. Situace se nezměnila. My pořád vyzýváme Turecko, eh, jde o otevření přístavu a tak dále. Už budu končit, pane předsedo. Jde pouze o to, že eh, musíme pokročit v kyperské otázce v duchu mezinárodního práva. Musíme tady dát prostor demokratickým institucím. Děkuji, pane předsedo. Mohla bych hovořit ještě déle, ale bohužel nemáme dost času. Děkuji. Now, uh, Mrs. Papadopoulou. Paní Papadopoulou. Děkuji, pane předsedo. Také se vystavují nebezpečí, že budu hovořit příliš široká, ale my žijeme eh, v okupaci a nemáme svobodu usazování, nemáme svobodu vyjadřování. To je vše, co je omezováno ze strany Turecka. Rok 2013 je rok občanů. A bylo by dobré, aby tato zpráva mimo jiné poukazovala na to, že obě strany musí něco učinit, ale v té zprávě je to někdy až příliš trošku vyvážené, protože jak mocnosti, tak ti, co jsou potlačováni, jsou ve stejné situaci. Například bod 24. Tady se jedná o pohřešované osoby a zde je třeba dělat tlak na Turecko, aby otevřelo vojenská pásma. E, nové regiony jsou vydávány za vojenská pásma a to nejde. E, paní Ojmen, myslím, si, že bude důležité skutečně do té zprávy pojmout tyto vojenské oblasti. A další věc. Došlo k samitu a Jedná se o Kyperskou republiku a předsednictví Kyperské republiky. To bylo přeci dobré předsednictví. Snažili jsme se eh, dojet v roce 2012 také do Turecka. Kyperské předsednictví se snažilo například o ulehčování víz eh, tureckých pracovníků a tak dále, ale prostě eh, tu Řecko nespolupracovalo, nebo zemní plyn. To je další věc. Až do 15. února eh, pojedeme prostě ještě těsně před eh, prezidentskými volbami do eh, Turecka. Ale bohužel se vždycky postupuje jako business as usual. Země, která chce vstoupit do EU, nemůže přehlížet instituce EU. Mohla bych o tom hovořit hodně dlouho. Neustále se v souvislosti s Tureckem dává do popředí ekonomická role, ale důležitá je přeci Evropa občanů, anebo práva žen či práva novinářů. A pak existuje také Amnesty International, eh, která se zmínila o celé řady eh, příkladů. Já nesouhlasím s otevíráním této kapitoly a tady se nejedná pouze o kapitolu 23-24, tady se jedná o kapitolu 15, a pak se hovořilo také o kapitole 30. Když budeme hovořit kapitoly, tak o kapitolách a nebudeme brát ohled na e, kypšany, tak to nebude dobré. Děkuji, paní Gomeš. Děkuji. Já se domnívám, že Turecko potřebuje jasnou podporu, zvláště tedy humanitární podporu k tomu, co dělá na syrské hranici a že by Evropská unie měla svou podporu vystupňovat. Za druhé, Krucká otázka je samozřejmě centrální a my vítáme politické rozhovory, které probíhají, ale sdílím názory, že vražda těch tří kurdských žen v Paříži možná byla pokusem o přerušení tohoto dialogu. Nicméně to bude samozřejmě vyžadovat eh, vyšetřování, které by měl Evropský parlament rozhodně podpořit. Já se domnívám, že bychom skutečně měli, a v tom podporuji i tu zprávu ryji, s jejím obvyklým vyváženým přístupem. Podporuji také otevření těch kapitol 23 a 24 a stanovení benchmarků, ukazatelů v těch oblastech, kde má ještě Turecko toho mnoho co zlepšovat. Týká se to například eh, orientace na Irán, Čínu, zavírání novinářů a další věci. Na to by měl Evropský parlament také upozorňovat. Stejně tak jako na další otázky ochrany lidských práv, které se týkají fungování té často kafkovské spravedlnosti v Turecku. A nyní k otázce Kypru. Chtěla bych eh, velice pochválit, ocenit Kyperskou republiku za profesionální, rezervovaný přístup během jejího předsednictví za to, že nedovolila, aby se toto téma, jak se stalo tématem toho předsednictví a ne mělo to dopady na cíle předsednictví. Myslím si, že mnoho zemí by toho nebylo schopno. A domnívám se, že je ale třeba říci našim tureckým přátelům, že takhle už to v budoucnosti pokračovat nemůže. Že prostě způsob, jakým se ke kyperskému předsednictví chovali, je pro Evropu naprosto nepřijatelný. A že to, jakým způsobem se snaží bránit eh, možnosti eh, provádět geologický výzkum, pokud jde o výskyt eh, ropy na jejím území, že to je tedy pro Evropu naprosto nepřijatelné. Takže já bych se nepřihlásila k některým eh, členům, kteří zde hovořili, zvláště v řeckém jazyce, ale domnívám se naopak, že kapitoly 23 a 24 by měly být otevřeny. Děkuji mnohokrát, pan Kresl. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji eh, kolegyni za tuto eh, vyváženou a dobře formulovanou zprávu. Jistě bude celá řada doplňovacích a pozňovacích návrhů na to už se těším. Těším se zároveň také z toho, že jsou tady eh, přátelé z Turecka a sledují eh, kulturu, jak diskutovat, která ne vždycky bývá v některých zemí eh, dobrá. Existují lidé, kteří zde v Evropské unii jsou v zásadě proti vstupu EU, kteří dobře mohou žít z status quo a to je totéž, co platí také pro e, Izrael. Chtěl bych e, říci, že my, sociální demokraté, sociální demokratie v Německu, bychom chtěli skutečně jednat o vstupu a ne o partnerské úrovni. Co se týče kapitoly 23-24, tak jsem e, Eh, proti eh, tomu, protože my kapitola, tyto kapitoly musí být vyřešeny ze strany eh, Turecka tak jako tak. Víme, že existuje celá řada začených novinářů a já si myslím, že vláda sama musí být iniciativní, ale jistě můžeme se zamyslet nad tím, zda tyto kapitoly otevřít nebo ne, ale ta turecko-kyperská otázka, ta by měla překročit eh, hranice eh, školky. Slavíme 50-leté výročí Elizejské smlouvy, uzavřené mezi De Gaulem a Adenauerem. Tady šlo skutečně o to, aby bylo navázáno přátelství mezi národy a na to by se měly zaměřit také eh, Turci. Bylo by dobré, že čím více přibývá zeměpisné šířky, tak o to více se samozřejmě liší názory mezi severem a jihem. Děkuji. Please. Děkuji a nyní paní Janaku, prosím. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji paní autorce, paní zpravodajce je expertkou v této věci. Sepisovala zprávy již několik let. Musím říct, že ta letošní zpráva je vyvážená, ale eh, určité věci nejsou zmiňovány. A já si myslím, že eh, bychom měli zmínit všechny ty věci, kde Turecko neplní své úkoly. Tady jde o eh, umluvu UNCLOS, ku příkladu, o morské právo, o eh, hrozby, válečné hrozby, pokud jde o eh, naplňování práv jiných zemí, konkrétně jde o Řecko. A kromě toho jde o celé řady, celou řadu otázek, které se týkají svobody projevu a vyznání. Já k tomu předložím několik pozměňovacích návrhů a doufám, že je do toho začlení, protože se domnívám, že je velmi důležité, abychom eh, každý rok konstatovali, že nemůžeme takto pošlapávat základní demokratické principy. Jde o to, abychom tady jasně formulovali evropský eh, postoj. A kromě toho by bylo dobré, kdybychom jinak formulovali bod číslo 13, protože tady se poukazuje na uh, opětovné začlanění. A já bych, pane předsedo, ráda řekla, že eh, v té dohodě šlo v prvních třech letech pouze o, stá- eh, o turecké státní příslušníky. A musím říct, že je to zpěto s celou řadou problémů. Vízová liberalizace, a tak dále. Já si myslím, že pokud k tomu budeme přistupovat i nadále stejně a pokud se bude i Turecko eh, chovat stejně, tak to pravděpodobně nebude příliš pozitivní. Děkuji a nyní má slovo pan Kačin, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní zpravodajce, je to velmi vyvážená zpráva. Rád bych ale doplnil jednu věc. A sice musíme eh, zdůraznit, že bychom se měli zaměřovat na věci, které nás spojují a ne jen na to, co nás dělí. Turecko eh, se musí přihlásit k těmto základním cílům, ať už je to demokratizace, růst a tak dále. Já si myslím, že tureckému obyvatelstvu nejvíce pomůže, když jim eh, pomůžeme otevřít ty, ty nejobtížnější, nejnáročnější kapitoly. Pokud budeme neustále opakovat zkuš, eh, skutečnosti, která, které platí již několik desetiletí, tak nás to nikam neposune. Dovolte mi, abych uvedl jeden příklad. Je to dialog mezi eh, Bělehradem a Prištinou. Eh, během několika měsíců se podařilo dosáhnout průlomu, dochází k jednáním, k přímé komunikaci a den ode dne zaznamenáváme pokrok. Eh, před několika měsíci byly určité věci ne představitelné. Dneska je ta realita úplně jiná a já proto eh, vyzývám i eh, Turecko, aby tedy odstranilo blokádu, aby pokročilo v jednáních. Proces rozšíření roku 2004 ještě nebyl dokončen a já si myslím, že právě na to bychom se měli soustředit. Turecko je naším partnerem a umístění raket Patriot dokazuje, že mezi Tureckem a Evropskou unii vládne solidarita. Pokud jde o e, konkrétní vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem, myslím si, že bychom je měli zintenzivnit. Turecko by se totiž mělo e, snažit e, především zdůrazňovat svoji schopnost eh, překonat ekonomickou krizi. Je to totiž příkladná země, eh, pokud jde o překonávání hospodářské recese. Rád bych zdůraznil pokrok, eh, kterého Turecko dosáhlo nejen z ekonomického hlediska, ale také v rámci mainstreamingu, v začlenování žen do vzdělávání. Já si myslím, že Turecko dosáhlo velkého pokroku na cestě k demokratizaci. Je to otevřená země a Eh, je to velmi důležitý partner Evropské unie mezi sousedními zeměmi. Je to mimo jiné i náš přítel, který si zaslouží přátelské zacházení. Pokud eh, umožníme volný pohyb osob na západním Balkáně a pokud se nám nepodaří eh, dosáhnout vízové liberalizace, tak já nevím, proč bychom před Tureckem měli zavírat oči. Já si myslím, že Turecko by se mělo stát členem Evropské unie. Děkuji a nyní má slovo pan Havit. Děkuji mnohokrát. Vidím, kolik se vás sem přes ten sníh dostalo. Já bych chtěl přivítat tuto zprávu. Myslím si, že je vyváženou zprávou a že představuje dobrý způsob, jak pokročit kupředu. Velice vítám ty pozitivní body v odstavci 3, tam se to týká té vízové liberalizace a desítka, tam souhlasím s tím, co Ria říká o těch eh, benchmarkcích a také souhlasím s tím, co říkala Ana o velice dobrém eh, kyperském eh, předsednictví ale já si myslím, že bychom měli apelovat na určitou disciplínu, aby ty zprávy nebyly příliš dlouhé a myslím si, že i o to se RIA, toho se RIA zhostila dobře. Myslím si, že bychom eh, mohli více pochválit eh, ten hospodářský růst, protože tě 10% eh, to je větší než jakékoliv evropské země a že bychom i z tohoto důvodu měli stát o to, aby se Turecko připojilo do Evropské unie a také je třeba ocenit turecký přístup v otázce těch syrských uprchlíků. A pokud jde o otázku ombudsmena a jeho nových eh, pravomocí, které RIA eh, zmiňuje, tak tam se domnívám, eh, že v podstatě o tom nehlasovala turecká opozice v parlamentu v té otázce. A také by bylo dobré slyšet eh, turecký, tureckou reakci na tu kurdskou problematiku a problematiku eh, turecké eh, strany pracujících. Pokud jde o lidská práva, tak zde tedy 18. ledna bylo zajato nebo zavřeno 18 eh, novinářů, kteří obhajují lidská práva, to je pro nás velice znepokojivé. Děkuji paní baronka Latford, děkuji pane předsedo. Eh, děkuji, že jste mi umožnil vyjádřit se, když jsem zde nebyla na začátku a neslyšela jsem ani paní zpravodajku, ani většinu stínových zpravodajů. Já souhlasím s tou zprávou. Myslím si, že je to dobrý návrh zprávy, že je to zpráva vyvážená, rozumně dlouhá, to je velice dobré a souhlasím také s tím, co říkala Ana Gomez a Richard Howitt, že bychom možná trochu více se mohli zaměřit na některé pozitivní prvky, například regionální úloha Turecka, růst hospodářství, obchod a tak dále. Tam v druhé polovině té druhé strany by bylo dobré se na to více zaměřit. Samozřejmě to neznamená vyjímat z té zprávy ty kritické eh, kroky a naše kritické mínění, ale mohli jsme více zdůraznit i to pozitivní. Pokud jde o odstavec 9 eh, a eh, hrozbu svobodě projevu a zavírání novinářů, tak to je velice obtížná problematika. Samozřejmě, že dopady to má i na tu kurdskou otázku a možná to v tom odstavci 9 mohlo být trochu rozpracováno. Také se domnívám, že Erdoganova vláda v podstatě nepřináší žádné politické řešení toho kurdského problému. A ty kurdské vraždy těch tří žen v Paříži, to je skutečně velice znepokojivé. Tak eh, je třeba vidět to v souvislosti s nepokoji v některých eh, východních státech Evropské unie. A důležité je, aby ti, kteří uznávají právo Kurdů na sebeurčení nebo na politickou autonomii, aby skutečně se snažili o dodržování lidských práv a svobodu projevu. Také podporuji to, co bylo řečeno o liberalizaci vízového režimu a pokud jde o kyperskou otázku, souhlasím s mnohým z toho, co zde bylo řečeno, ale myslím si, že je velice nešťastné, že Kyperská republika se i nadále snaží Eh, snaží určitým eh, způsobem se zasadit o to, aby geografické určení původu získal jejich sír, který je přitom velice podobný nebo téměř totožný s tím sírem, který se produkuje na v severní části ostrova. Děkuji. Paní Flotr, která je rovněž členkou toho společného meziparlamentního výboru a která to sem mezi nás stihla. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Přestože jsem se opozdila, z důvodu nepřízně počasí, což vysvětluje navíc i nepřítomnost pana ministra Fabiuse. Pokud jde tedy o debatu o Turecku, chtěla bych poděkovat paní Omen Ruiten za velice konsolidovanou zprávu, která zahrnuje letou práci a obsahuje i to, na čem jsme se shodli již v té minulé zprávě a navíc hovoří například o tom otevření určitých kapitol, které je v současnosti nejen vhodné, ale i možné. Domnívám se, že tato zpráva zmiňuje tu vhodnost, abychom znovu nastartovali ten proces přibližování Turecka Evropské unii po tom šestiměsíčním období, kdy to tedy bylo přerušeno. Zpráva se zmiňuje i o kurdské otázce, o nutných reformách, zvláště v oblasti soudnictví, také o důležitosti vypracovat novou ústavu, o svobodě projevu a médií. To vše by bylo možno samozřejmě ještě rozpracovat, zvláště v té kurdské otázce, tak je třeba vyjádřit spokojenost nad tím, že zde je ten turecko-kurdský dialog, který by neměl být narušen tak eh, hroznými činy, jako byl ten, ke kterému došlo v Paříži. Chtěla bych ale také zdůraznit, že jde o to, aby byla posilována práva, jako je právo na vyjadřování, také právo vzdělávat se ve svém mateřském jazyku a další, které, jak doufáme, budou zakotveny i v té nové ústavě. Stejně tak, jako že bude posílen boj proti terorismu. Dále u toho u té čtvrté eh, části té zprávy tam si kladu otázku, zda bychom neměli prohloubit i tu otázku svobody tisku a projevu tím, že bychom tam zmínili práci té delegace ad hoc v tomto tématu, protože členové parlamentu v této věci toho mnoho vykonali. A možná bychom to mohli v té zprávě ještě trochu viditelněji zmínit. To je tedy eh, vše. Ještě jednou paní Ojmen ten děkuji a já samozřejmě ji podpořím. Myslím si, že skutečně klíčovým slovem té zprávy je otevřenost, otevření se jak přípravě nové turecké ústavy, tak eh, přípravě projednávání těch eh, zmíněných dvou kapitol. Myslím si, že to je velice dobrá zpráva a doufám, že v budoucnosti ponese své plody protože pozice Turecka je velice důležitá a má velice důležité geopolitické dopady vzhledem k sousedství Turecka se Sýrií, Iránem a dalšími zeměmi. Děkuji mnohokrát. Um, Děkuji a nyní uh, pan zástupce Komise generálního ředitelství pro rozšíření, pan Fiorel, prosím. Um. Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko, děkuji vám mnohokrát. V první řadě bych zde chtěl ocenit práci paní Oymen Reuten. Její zpráva je velice přesná a vyvážená, jak pokud jde o faktické otázky, tak pokud jde o ten tón. Tato zpráva v zásadě odpovídá závěrům zprávy Evropské komise, kterou zveřejnila v říjnu roku 2012 a odráží, myslím, i závěry rady, které byly přijaty v prosinci. My se domníváme, že ten pozitivní program hrál klíčovou úlohu v udržování evropsko-tureckých vztazích eh, navzdory určitému zklamání, o kterém zde různí řečníci dlouze hovořili. Týkalo se to těch uplynulých šesti měsíců. Chtěl bych zmínit eh, největší úspěch eh, toho programu, podle mého názoru, kterým eh, bylo dosažení úspěchu v otázce vízové liberalizace pro turecké občany. Domníváme se, že to také přispělo k těm závěrům rady. Členské státy se dívaly spíše kupředu, snažili se, aby ty závěry byly konstruktivní a aby připravili nebo podnítili určité Eh, ty rozhovory po roce 2013. chtěl bych také souhlasit s těmi, kteří zde apelovali o co nejrychlejší zahájení projednávání kapitol 23 a 24, protože my se domníváme, že pouze pokud tyto dvě kapitoly otevřeme, budeme ten dialog s Tureckem moci skutečně prohloubit a teprve poté budeme moci vyřešit eh, veškeré problémy týkající se politických eh, kritérií a také problematiky lidských práv, tak jak to paní zpravodajka správně zdůraznila. Myslím si, že přístup zpravodajky je dobrý a chtěl bych eh, povzbudit Evropský parlament, eh, aby vydal jasný signál povzbuzení k tomu, aby byl ukončen ten kurdský konflikt, který vedl k tisícům eh, mrtvých. Jde o konflikt, který přetrvává již tři desetiletí. A samozřejmě, že tento problém má i své značné politické dopady, které v našich zprávách a diskusích tak často zmiňujeme. Děkuji mnohokrát. Before, uh... Děkuji. Dříve než poda- po- požádáme ještě jednou o slovo paní zpravodajku, tak aby schrnula diskuzi. Rád bych upozornil kolegy, že eh, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 5. února v poledne. Děkuji a nyní má slovo paní Omen Reuten. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se spolu s kolegy snažila eh, vypracovat vyváženou zprávu o pokroku Turecka. Snažila jsem se o vyváženou zprávu, která by eh, byla přijatelná také pro velkou většinu parlamentu. A to je velmi důležitá věc, kterou bych ráda zdůraznila. 90 se nám vždycky podařilo dosáhnout při hlasování a podaří, že se nám, eh, doufám, že se nám to podaří dosáhnout i tentokrát. Druhá věc, druhý komentář. Ráda bych tu ještě jednou upozornila na to, že vyjednávání jsou vždycky otevřená. V tuto chvíli nemůžeme stanovit žádné datum. Nejprve je potřeba splnit politická kritéria, protože to je ta nejdůležitější věc. A je to dokonce ještě důležitější než diskuze o jednotlivých kapitolách. A nyní se pojďme podívat na jednotlivé kapitoly. Pokud chceme, aby Turecko zintenzivnilo svoji snahu v oblasti reformy soudnictví nebo lidských práv, tak e, je velmi dobré, aby tady byl pozitivní program. A abychom tady měli i e, jasné benchmarky. Ale kromě toho potřebujeme ještě další věci a právě proto je potřeba, aby byly otevřeny obě zmíněné kapitoly. E, svoboda projevu, svoboda médií. To jsou všechno klíčové evropské hodnoty, podle mého názoru. A proto v článku 9 zdůrazňujeme, že je potřeba zásadní reforma soudnictví. Čtvrtý balíček pro reformu soudnictví by mohl nás dostat k tomu kýženému cíli. Před týdnem, před týdnem a půl jsem vedla jednání s eh, ústavním soudem, se soudcovskou radou, eh, s rodou <clears throat> státních zástupců a také ke kasačním, se, se kasačním soudem. A já jsem přesvědčena o tom, že Turecko chce něčeho dosáhnout. A nyní k otázce energetiky. <clears throat> Pokud Turecko blokuje účast Kypru a Izraele na, nebo v Organizaci pro obnovitelné energie, obnovitelné zdroje energie, tak eh, bychom měli jasně říci, že kapitola věnovaná energetice je blokována. Já si tedy myslím, že v tuto chvíli je potřeba, aby byla ta kapitola odblokována a já doufám, že se eh, tedy objeví politická vůle, tak abychom to mohli učinit. A nyní tady k té dohodě o mořích. Já doufám, že v tom dosáhneme pokroku a není náboženské menšiny. Já si myslím, že eh, odstavec 17 je tady velmi eh, vyčerpávající. Protokol o Arménii. V Turecku i v Arménii by měly být tyto protokoly ratifikovány. Ale zároveň si můžeme položit otázku, proč ty proto, protokoly ratik, ratifikovány nejsou. Je to dáno špatnými sousedskými vztahy s některými zeměmi. To znamená, že já nás žádám, abychom učinili něco pro to, aby se takto kapitola odblokovala, protože podle mě je prioritní právě otevření hranic. Eh, ekologie, životní prostředí, obnovitelné zdroje, energie. Já jsem eh, tedy byla vázána objemem té zprávy, ale samozřejmě o tom můžeme diskutovat a jsem eh, velmi otevřená nějaké změně. A nyní tedy kapitola 19 sociální otázky. Já si myslím, že je normální, že tyto kapitoly jsou vě... o těchto kapitolách se vyjednává na konci procesu. Není otázka kurdská, otázka kurdské menšiny. Dal jsem jasně najevo, že vraždy tří kurdských aktivistek v Paříži byly čistou provokací. Byla to holá provokace vzhledem eh, k procesu politického vyjednávání mezi tureckou vládou, zástupci turecké vlády a panem Očelanem. Byla to zkrátka pouho pouhá provokace. Domnívám se, že musíme učinit všechno proto, aby to bylo řádně vyšetřeno, prošetřeno, ale to není úloha tohoto parlamentu. Myslím si, že vyšetření musí probíhat, vyšetřování musí probíhat v Paříži. Slyšela jsem, že dnes byl někdo zatčen, příslušník PKK. Já nevím, co jiného bychom k tomu měli říkat. Já nechci narušovat proces mírotvorný proces v Turecku a právě proto si myslím, že bychom sice neměli mlčet, ale že bychom měli být zároveň velmi obezřetní a opatrní. A nyní k tomu, co říkala paní kolegyně Kopa. Jsem zásadně proti tomu, že Turecko neakceptuje Kypr jako člena Evropské unie a nevím, co dalšího bych proto měla udělat. Já jsem zásadně proti tomu, a to nejen v tom textu, ale také, když jsem eh, se k tomu ústně vyjadřovala. A nyní vztah eh, mezi Tureckem a Sýrií. Já jsem navštívila dva uprchlické tábory a diskutovala jsem o tom eh, s příslušným panem komisařem. A, nebo s paní komisařkou. A ona také blahopřála Turecku za tuto snahu. Protože situace, kterou jsem zažila v obou uprchlických táborech, byla lepší než uh, situace v uprchlických táborech jinde na světě. A nyní další věc. pořešované osoby. Já jsem ty pořešované osoby zmínila? Ne, nezmínila. Dobře. Uh, ombudsman. Já jsem si učinila poznámku, ale nyní jsem to vynechala. Vím, že se objevily určité komentáře také uh, o tom, jak se k tomu má parlament postavit. Ale já si myslím, že důležitý je výsledek toho procesu. Uh, to znamená, že bude nejlepší, když si o tom učiníme úsudek teprve příští rok. Ještě jednou bych ráda zdůraznila, že jsem se snažila o vyváženost zprávy. Pokud přijde e, někdo a předloží pouze jednostranný pozměňovací návrh, tak učiním všechno, co bude v mých silách, proto aby ta zpráva zůstala vyvážená. V tom dobrém slova smyslu. Děkuji. Děkuji, paní Reuten. Děkuji všem kolegům. Eh, zítra v 9 ráno eh, začínáme hlasováním a tím je naše jednání přerušeno. Děkuji.